Má tady někdo poznámku k jednacímu řádu, pan Higgins? Uh, uh, Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl, aby do zápisu bylo uvedeno, že jsem hlasoval pro první návrh usnesení o Rusku. Bohužel to nebylo možné tady, ale k tomu prvnímu usnesení, eh, ten první návrh týkající se Ruska, hlasoval jsem pro. Děkuji vám, pane Higginsi.